Liebe Kolleginnen und Kollegen. Tak, milé kolegyně a kolegové, myslím si, že už nepotřebujeme dlouhý čas. Vidím, že také naše řady značně prořídly, když se tak dívám do sálu. Myslím si, že máme dvě, že jsme prožili skutečně intenzivní dvě a půl hodiny. Měli jsme velmi dobrou, plodnou diskusi s velmi dobrými experty, kteří hovořili a vyjádřili jasně a přesně svá stanoviska. Takže myslím si, že nepotřebujeme už tak dlouhou a obšírnou diskusi o tom tématu, ale nicméně formálně musíme nyní projednat návrh zprávy. Proto dám ještě krátce slovo Helze Triple. Nevím, jestli ty vlastně chce ještě něco dodat, co ještě neřekla ale tak, abychom postupovali řádně. Ano, děkuji, Petro, musím říct, hm, Myslím si, že to bylo opravdu velmi dobré slyšení a má to také jasné politické důsledky pro nás. Chceme udělat více pro boj proti nezaměstnanosti, ale neměli bychom směšovat tyto programy. Musíme vyslat jasný vzkaz, že Youth Initiative a Youth Unemployment, ty iniciativy musí být odděleny a na druhé straně musíme se jasně zaměřit na dobrovolnictví a solidaritu. To si myslím je ten politický cíl, který musíme směřovat. Musíme i komise o tom také přesvědčit. Na jedné straně potřebujeme více solidarity a na druhé straně dělat více pro boj proti nezaměstnanosti mladých. Já už vlastně nechci nic moc říkat, protože jsem hovořila v podstatě celé odpoledne Víte, já, já se chci spíše zeptat, zda kolegové nebo kolegyně chtějí ještě něco doplnit, co zde ještě nezaznělo. Jinak ze, ze strany pravice i z komunisty si myslím, že se nám podaří se domluvit a že dosáhneme většiny. Musíme ještě samozřejmě hovořit o tom, zda to musí být, má být v rámci programu Erasmus Plus nebo ne. To, o tom ještě musíme přemýšlet a podiskutovat o tom také se musíme sledovat, co se děje eh, v radě a zda v rámci víceletého finančního rámce by to byla výhoda nebo nevýhoda, ale spíše mě zajímá, co tedy ostatní k tomu ještě chtějí říci a potom samozřejmě budu pracovat na návrzích a na kompromisech. Předsedkyně, ano, děkuji. Já bych chtěla ještě poukázat na to, že lhůta do 20. října 11 hodin pro pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 22. ledna a ještě to musíme posunout, protože výbor EMFL, EMFL těsně, by, mi těs hlasoval tak těsně před naším hlasováním, že bychom už nebyli schopni jejich pozměňovací návrhy zaměřené zejména na článek 54, abychom to ještě vycizelovali a zapracovali tak, jak Envy také alespoň co se týká rozpočtu 54 a výbor Agri, Regi a budget ještě mm, zpracovávají stanoviska abychom, aby tedy měli možnost, abychom ještě odpovídajícím způsobem toto také mohli zohlednit, protože my vlastně patříme k těm výborům, které zohledňují relativně seriózně návrhy a stanoviska ostatních výborů, což nedělají tedy všechny výbory takto. Takže proto 20. ledna budeme tedy hlasovat o zprávě. Takže nyní zde mám už ano, tři kolegy, kteří se přihlásili o slovo, i ti kolegové, kteří zde už nejsou a myslím si, že potom můžeme uzavřít dnešní schůzi. Kolegyně Šojdrová jako první. Děkuji. Já bych eh, chtěla především poděkovat eh, jednak za ten hearing, za výborné eh, příspěvky, které jsme tady mohli k tomu tématu slyšet. Opravdu nám mohou pomoci Chtěla bych poděkovat eh, kolegyni Helze Tripel za návrh zprávy, eh, která, myslím, také jasně ukazuje, jakým způsobem bychom se s tím mohli vyrovnat. Já naprosto podporuji návrh na změnu názvu. Ehm, chtěla bych ještě zdůraznit, že původní návrh, návrh eh, nařízení komise ehm, obsahuje podle mě zásadní nedostatek a to, že mezi cíly, když se podíváte na cíle eh, tohoto nařízení a vzniku eh, sboru Solidarity, tak jak v obecném cíli, tak ve specifických cílech nenajdete slovo dobrovolnictví. Prostě dobrovolnictví není cílem uh, Eh, sboru Solidarity. Myslím, že tady, eh, tady nejde o, jenom o nějaký formální nedostatek, ale ono to o něčem vypovídá. Eh, ten směr té zprávy Helgi Trippel bude vyžadovat, abychom se podívali i na tuto část. Já naprosto souhlasím s řadou jejich návrhů, které tam mají, má, pak by to samozřejmě umožnilo, pokud by bylo přijato to, že se sníží ta část eh, té zaměstnanosti, že se, řekněme, potlačí, že nebude rovnocená, tak pak by to mohlo zůstat u Erasmu+, Plus a muselo by to více zdůrazňovat tu činnost dobrovolnickou, eh, solidární a skutečně by to byla příležitost udělat eh, velmi zajímavý program v této oblasti. Zároveň bychom museli požadovat, aby v té oblasti zaměstnanosti se zase posílila ta část solidární, ale to je případ těch jiných programů a já považuji ten návrh za velmi rozumný a měli bychom pro něj získat podporu. Tak doufám, že tímto směrem se vydáme a jako e, stínová zpravodajka za EPP se těším na spolupráci. Vielen herzlichen Dank. Srdečně děkuji, Silvie. Děkuji. Ehm, čas nás tlačí, takže budu hovořit eh, o tom, co se tady nezmínilo. Název. To mě udivilo. Eh, nejedná se o skutečný sbor. Eh, není to nějaký, nějaká právnická entita. A tady tento název už existuje. A proto já bych chtěla, abychom opravdu eh, splnili takovýto cíl. Já navrhuji název iniciativa. A potom, když jsem se snažila vysvětlit EMPL, že část EMPL by se mohla jmenovat eh, zaměstnanost, eh, zaměstnavatelnost nebo uh, napojit to na záruku pro mladé. Ale tak, jak řekla kolegyně Šojdrová, hovoříme o dobrovolnictví s cílem solidarity a to by měla být ta hlavní dimenze. A potom, co vyplývá ze studie, mm, opravdu velmi dobrá studie, blahopřeji autorům, ta otázka eh, zprostředkování, protože to tady mizí, protože to je přímý vztah. Prostě eh, chlapec či dívka jdou přímo do té organizace. A chybí to, co tady bylo dříve eh, v, té, v tom evropském dobrovolnictví, to byla ta úloha sítí a ta poradenská část. A chtěla bych požádat Helgu to eh, rozhodnutí, ke kterému jste dospěla ohledně těch zprostředkovatelských organizací, máte eh, na mysli ty sítě, které už existují a které dobře podporují tyto aktivity? Ano, tak jestli je tomu tak, tak s tím souhlasím, proto si myslím, že by bylo užitečné, abychom vyzvali tyto organizace a sítě, aby uskutečnili eh, konzultu pro prověření kvality. Druhá věc. Já jsem eh, proti, abychom tady zahrnovali soukromý sektor, eh, protože to pouze vede k zmatení třeba eh, nějaké mm, firmy, kterým bychom říkali eh, přátelé sboru Solidarity, ano, ale musíme tady prověřit, eh, zdali tyto firmy opravdu poskytují zkušenost či příležitosti pro dobrovolníky, ale liší se to od těch, které poskytují práci. A proto si myslím, že bychom tady v tom měli mít jasno. Herzlichen Dank, Luigi Morgano. Děkuji, Luigi. Já také rychle. Podle mého názoru se tady jasně ukázalo, že je zcela zásadní, abychom tady eh, překrývali ty eh, jednotlivé oblasti, dojde-li, dojde k překrývání, tak eh, tady nebude jasno. A a potom ta ustanovení můžou být nejasná. Musíme si uvědomit, že to nařízení se potom uplatňuje přímo, takže my nemůžeme podcenit tuto situaci. Pochyby které zde byly zmíněny, vedou k tomu, abychom se snažili co nejvíce, aby jakékoliv rozhodnutí Eh, by eh, vedlo třeba k nějakému eh, pracovnímu místu, stejně tak jako dobrovolnictví, které je zdarma, na rozdíl od té práce, která může být špatně placená. Měli bychom zabránit tomu, aby pod stejným názvem spadaly tyto dvě aktivity, které se navzájem tak liší. Odkaz na článek 2 fun- uh, smlouvy o fungování Evropské unie, to je um, uh, velmi vhodné, a také listina základních práv. A to v tom smyslu, že aspekt solidarity, a to je potřeba zdůraznit, je jednou ze společných hodnot, které se neustále zdůrazňují. A může tady také existovat eh, diskriminační eh, povaha a mělo by se to tady jasně vysvětlit. Potom jsou tady taky další otázky, které by bylo potřeba zohlednit, eh, pokud je o definici projektu. Ale potom je tady ještě jeden aspekt, který je potřeba připomenout, že tady hovoříme o nařízení. Já bych chtěl vědět, které organizace posílají dobrovolníky, ale také organizace, které přijímají dobrovolníky. A protože tady máme dvoutýdenní, dvouměsíční lhůtu, je důležité, aby tato otázka nezůstala nedefinována, protože jinak existuje riziko, že tady ten program, tady tato iniciativa by se mohla proměnit v něco, co když se nefinancuje správně, což eh, je věc, kterou nemůžeme opomenout, tak by to mohlo být velkým problémem. Takže pokud tady nedefinujeme jasně ty koncepce, tak to potom k ničemu nepovede a nebude to užitečné. A to není v zájmu nikoho. Já si myslím, že na základě eh, všech eh, přednášejících, kteří poukázali na kritické body, tak na to poukázali. A ten hlavní vzkaz, který byl poskytnut, je důležitý. Děkuji, ještě komise se chce vyjádřit. Hm, pokud ne, tak nemusíte, ale pokud chcete, máte možnost. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když nám dáváte tu možnost, tak bychom rádi ještě jednou řekli, že to slyšení bylo velmi užitečné. Rádi jsme si vyslechli názory specialistů i vás poslanců a poslankyň. Co se týče jistoty a jasnosti, tak chci jenom zopakovat to, co říkala naše ředitelka, že nařízení je pouze začátkem celého procesu. Následuje celý implementační proces, který nám umožní realizovat programy i v souladu s potřebami, tak jako se objevují v praxi. My jsme nechtěli z Bruselu od samého začátku definovat potřeby do posledního důsledku. Chtěli jsme, aby byl prostor pro to, aby se nějak vyvíjeli. A proto ty definice jsou tak otevřené. Implementační orgány budou spolu s námi sledovat provádění toho pracovního programu a zajistíme ve spolupráci, aby byly naplněny jeho původní cíle. Děkuji. Ano, děkuji. Já ještě také zopakuji čím jasnější je nařízení, čím jasněji jsou věci definovány, tak tím méně problémů bude potom při prosazování. Protože všechno bude jasně stanoveno a nebude potřeba nějak vymýšlet interpretace, jak to mohlo být myšleno. Takže, jak říkám, čím jasnější jsou legislativní akty, a to by měl být také ten náš hlavní cíl, aby nedocházelo k žádným nedorozuměním. Helko, chceš ještě něco říkat? Ano, já zcela souhlasím s touto línií. Máme ještě jiné programy, které možná nejsou tak jasné a to nás skutečně zlobí, když co přesně platí. Toto je tedy velké téma, ale jak vidíte, čím méně je nejasností, tím menší jsou potom politické problémy. Tak, takže opravdu, jak říkáš, čím jasnější budou tyto programy, čím jasnější jsou definice toho, co chceme dosáhnout, tím lépe. A ještě, co říkala Silvia, v mé zprávě už jsme o tom také dlouho mluvili. Spolupráce s mládežnickými organizacemi je velmi důležitá a celý duch té mé zprávy eh, je skutečně musíme eh, dokázat vytěžit těžit z těch expertů, využívat eh, této spolupráce protože ti už dělají celá léta tuto práci a vědí také, jak tomu přistupovat, takže nikoliv top-down, ale bottom-up bychom měli postupovat z vrchu dolů. Z dolů z vrchu. Ano, Luigi, já jsem tě přehlédla. Chceš ještě něco říci? Ano, já jsem... Je, já budu velmi stručný. Já velice dobře chápu, co říkáš ohledně otevřenosti, ale je, je, jde zde o nařízení. Takže musíme mít jasnou, solidní debatu, jak politickou, tak právní, nejenom z ekonomického hlediska. Je skutečně potřeba, abychom vyvíjeli úsilí. Jsme samozřejmě zcela k dispozici výboru pro kulturu, abych abychom dosáhli co nejjasnějších definicí a opírali se co nejpevnější základy. Zda to bude v rámci Erasmu nebo vně Erasmu+, plus, toto je zásadní otázka, na kterou ale potřebujeme jasnou odpověď, protože to má jak politické, tak ekonomické důsledky a v tom musíme mít jasno. Děkuji, děkuji vám všem, kteří jste ještě zůstali, setrvali kteří jste to vydrželi celé odpoledne. Děkuji za velmi eh, dobrou schůzi dnešní odpoledne. Také děkuji předsedkyně tlumočníkům. Přeji vám všem pěkný večer. A ještě bych chtěla říci, že na se příští schůze se koná 19. října od 9 do 12.30 hodin v Bruselu. Takže do té doby se sejdeme při nejrůznějších příležitostech a přeji vám všem hezký večer.